žádné důkazy o tom, že by tato dohoda TFDP byla porušena. To znamená, že já v tuto chvíli nemohu navrhnout její pozastavení. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, vážení kolegové. Eh, ne, takový postup není. Eh, tuto rozpravu končím a eh, připomínám, že hlasovat se bude na příštím plenárním zasedání. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, což je otázka k ústnímu zodpovězení na komisi, která se týká posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU. A nyní dostává slovo autor otázky pan Agila. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ještě jednou, přeshraniční trestná činnost, jak víme, eh, narůstá v Evropě a jasně se to projevilo ve zprávě výboru Krym a v hodnocení, které se týkalo tohoto tématu, které je vypracoval Europol. Zde se říká, že tady máme nový soubor sítí, které se věnují trestné činnosti, které operují přeshraničně. Máme tady tedy přeshraniční spolupráci sítí z různých členských států. Dobře víme, že tradiční eh, hranice zmizely. A nyní tedy zločin již není propojen s jasným specifickým regionem. Operuje přeshraničně. Tady je důležité, abychom identifikovali ty zločinné síně. Musíme spolupracovat a musíme účinně používat veškeré přeshraniční stávající mechanismy, které nám dovolují, abychom spolupracovali a vyměňovali si informaci. Proto tady je obrovská výzva pro celou Evropskou unii. Dnešní rozprava má za cíl poskytnout odpovědi na otázky, jak lépe eh, si vyměňovat informace a jak lépe aplikovat evropskou legislativu v této věci, tak abychom co možná nejlépe mohli potírat přeshraniční kriminalitu a posílit práva evropských občanů. My tady máme celou řadu nástrojů, které jsou v dispozici pro to, abychom mohli zpracovávat a porovnávat údaje, které pochází z různých evropských orgánů. E, takže to je ta otázka soudnictví a rovně se to týká také e, policie a spolupráce policejní. Toto jsou údaje, které, promiňte, nástroje, které nevždy jsou zcela účinné a nevždy zcela transparentní. Evropský parlament si je velice dobře vědom toho, že je třeba, abychom tady měli koherentní přístup, konzolidovaný, tak aby veškeré nástroje mohly být společným způsobem vyhodnoceny. Je třeba, abychom tady měli mapu e, legislativy. E, Evropské unie a podívat se tedy na to, jaká má legislativa existuje a jakým způsobem ji provádí členské státy. Tímto způsobem můžeme zlepšit náš boj proti e, trestným činnostem. Je tedy důležité, abychom si uvědomili, jak tedy optimalizovat naše úsilí, jakým způsobem nejlépe sdílet informace za účely boje proti přeshraničnímu zločinu. Je důležité, abychom eh, dodržovali ovšem pravidla, podržovali také pravidla, která se týkají předpisů na ochranu soukromí. Musíme být eh, odpovědní v přístupu k vyměňovaným údajům. Takže ten souborový nástroj je velice důležitý. Já tady Eh, připomínám na primské rozhodnutí, která byla přijata v roce 2008, eh, což právě vedlo k tomu, že za určitých podmínek je možné sledovat osobní údaje v Evropské unii, a to dokonce na základě údajů DN. A, a také se to týkalo poznávačích značek automobilů. Eh, rozhodnutí jim se zdálo velice užitečným pro spolupráci soudní a policejní v rámci trestního vyšetřování. To rozhodnutí bylo přijato v rámci třetího pilíře, což je mezi vládní spolupráce, ale bylo to poněkud vzdálené demokratické kontrole, která je důležitá na evropské úrovni. Evropský parlament Eh, ovšem získal celou řadu kompetencí po vstupu Lisabonské sloumy v platnost a otázka je tedy, jakým způsobem Lisabonizovat rozhodnutí prim. Protokol 36 Lisabonské smlouvy a jeho provádění. Chci se zeptat, co si myslí Evropská komise o tom, co jsem právě nadnesl. Děkuji mnohokrát panu poslanci Lopezovi Agelovi a nyní paní komisařka. Děkuji, vážená paní předsedkyně, děkuji za přednesení této otázky. Výměna informací, jak správně říkáte, je významným nástrojem pro vymáhání práva v Evropské unii. Proto jsme velmi rádi, že se tato diskuse rozvinula. Vítáme změny, které vnesla Lisabonská smlouva, která také přidává větší kontrolu eh, Evropskému parlamentu a zajišťuje demokratickou kontrolu eh, a eh, transparentnost aktivit Evropské unie. Pokud je o primské rozhodnutí, komise se rozhodla nezvažovat další změny změny právního základu, dokud nebud, neproběhne plná implementace. Protože jinak by implementace byla ještě pomalejší a byla by eh, také spožděním eh, celého procesu. Eh, a to i jinak v právně stabilním prostředí. Toto bylo přijato v původním třetím bilíři komise, tedy eh, neměla tradiční cesty pro eh, kontrolu implementace v přechodném období, ale od roku 2014 budeme moci zahájit kroky pro porušení. Pokud jde o model pro výměnu informací XM, ehm, si uvědomujeme, že existující nástroje by měly být uplatňovány konzistentněji a lépe. Pokud jde o existující doporučení, například standardní komunikační kanál Europol, vytváří také systém jednotných kontaktních bodů, který zajišťuje výměnu informací přes hranic a posiluje také vzdělávání a výměnu nástrojů, včetně výměny uh, frekventantů školení. Měli bychom také zajistit smysluplné statistické údaje a hledat další cesty ke zvýšení efektivity stávajících nástrojů pro výměnu informací. Tato úsilí eh, se odvíjí již několik let. A Vítáme fakt, že se nyní rozprava dostala na politickou úroveň, jak v Radě, tak v Evropském parlamentu. Diskutujeme o tom s ministry a snažíme se působit na členské státy, aby urychlili implementaci. Nyní k ochraně dat. Víte, že stávající směrnice o ochraně dat zahrnuje také závazek komise eh, přehodnotit existující nástroje, které se týkají zpracování osobních dat, a to do tří let od vstupu směrnice v platnost. Těšíme se na vaše návrhy. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Řečníci za politické skupiny. Nejprve je zde Mera za EPP. Muchas gracias, señora presidenta Děkuji vám, paní předsedkyně. To je opravdu velmi aktuální otázka, otázka na místě, vítám ji. Potírání přeshraniční trestné činnosti je zásadní. Potřebujeme také výraznější a spolehlivější výměnu informací justičního charakteru. Eh, Primská dohoda byla podepsána jenom sedmi státy, byla přijata v roce 2008 a chtěli se k ní připojit další státy po roce 2008, tak aby se stala skutečným nástrojem pro celou EU. Nicméně řada evropských agentur s různými kompetencemi v oblasti vymáhání práva mm, přispěly k tomu, že členské státy uzavřely také multilaterální a bilaterální dohody. Syren, SIS a další Eh, existuje celá síť takových dohod, které dohromady eh, neusnadňují výměnu informací. Sdílím eh, obsah sdělení z roku 7. prosince, protože nepotřebujeme nové nástroje. Měli bychom spíše využívat existující mechanismy kvalitněji, soustředěněji, lépe a tyto nástroje musí být také součástí Lisabonské smlouvy. Měli bychom vycházet právě z tohoto kontextu a také musí podléhat parlamentní kontrole ehm, ehm, což by měl pak nahradit původní třetí pilíř. Ehm, a nezapomínám na zásadní principy prýmské dohody, tedy ochrana základních práv občanů Evropy, zvláště práva na soukromí, a ochranu údajů. Myslím si, že jakékoliv restrikce v právu na soukromí jsou odůvodněny jenom pokud jsou naprosto nezbytné, protože v demokratické společnosti obvykle nejsou potřeba. Děkuji. Kolik Weidenholz. Děkuji a nyní má slovo kolega Weidenholz. Děkuji, paní předsedkyně. Připojuji se v k tomu postoji, k primské dohodě, k kolegovi. Je to skutečně důležitý, smysluplný nástroj v boji proti prezhraniční trestné činnosti a e, v rámci spolupráce soudních a policejních orgánů přeshraniční spolupráce. spolupráce. Důležité je ovšem, aby byla dodržována lidská práva a aby byla údaje předávány. Ty údaje, které se předávají v rámci eh, těch dohod, byly chráněny. V Primské dohodě jsou velké slabiny, co se týče ochrany údajů. Není tam vůbec žádná jasná definice pojmu osobní údaje a tak dále. Evropský parlament to již kritizoval ve svém usnesení, které přijal v roce 2008. Například v roce 1981, kde došlo k přijetí umluvy o ochraně údajů v rámci Rady Evropy, tehdy dokonce tam bylo jisté povinnosti, které se týkaly eh, ochrany osobních údajů, také vymazávání údajů a tak dále. A bylo tam naplánováno kontrolní místo, které by toto dohledovalo. Nyní máme možnost eh, eh, evropskou legislativu vylepšit alespoň na úroveň nařízení Rady Evropy a samozřejmě v rámci vyjednáváních o balíčku, které se týká ochrany údajů. Já bych si přál, aby ministry vnitra se věnovali této činnosti stejným, se stejným elánem, který tehdy měli, když šlo o to eh, dohodnout a podepsat Prýmskou dohodu, tedy ještě před podepsáním Lisabonské dohody. Od té doby, jak dobře víme, protože jsme spolu E, zákonodárcem jako parlament právě v této záležitosti od té doby, kdy vstoupila Lisabonská dohoda v platnost. Děkuji kolega Smith za Alde. Děkuji. Paní komisařko, jsem rád, že vás tu vidím. Evropské e, kriminální organizace, kterých je 3600, jsou ohroženy. E, evropští občané musí e, z tohoto nástroje mít jednoznačný užitek. Pracovní místa e, a hospodářství, to je samozřejmě velmi důležitá věc, ale organizovaný zločin je také velmi důležitý a proto potřebujeme konstruktivní návrhy pro zlepšení spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Víme, že eh, tu probíhá eh, v milionech, 100 milionech eh, euro obchodování se zbraněmi, ku příkladu. A proto více než kdy jindy musíme zajistit, že tyto obrovské částky peněz se vrátí zpět do eh, reálné ekonomiky. Eh, Štokholmský program měl vylepšit výměnu informací a spolupráci v Evropě, která již nemá hranic, vnitřních hranic. Musíme, se tedy, eh, musíme si uvědomit, že eh, tato snaha přinesla určité výsledky. Připadá mi zvláštní, že některé členské státy jsou poněkud zdrženlivé, pokud jde o eh, další výměnu informací. Jsou to přeci on, oni, kdo z toho mají mít užitek. Já si tedy myslím, že problém není v tuto chvíli v rukou člen, eh, komise, ale naopak v rukou členských států. Samozřejmě, že agentura Europol musí být lépe vybavena, musí mít lepší mandát, nicméně členské státy musí eh, především zastavit činnost těchto eh, zločinců. Paní předsedkyně, přiměřenost, ale ne naivita. To je přesně to, co potřebujeme. Děkuji a nyní pan kolega Albrecht jménem Zelených. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Řeknu to takto. Důležité je, abychom lépe spolupracovali. Lepší policejní justiční spolupráce v Evropě má zásadní význam, ale říkám to a celá skupina naše to říká mnoho let, potřebujeme společné standardy spolupráce pokud jde o ochranu údajů, procesní práva, eh, právní stát a další základní zásady, které jsou zakotveny v našich ústavách. Nestačí prostě říci vzájemné uznávání společných standardů v Evropě. To nestačí. Musíme spolupracovat na vytváření společných standardů a jedině tak zdokonalíme práci justičních a policejních orgánů, orgánů činných v trestním řízení a musíme také soustředit pozornost na ty aspekty, které usnadňují práci justičních a policejních orgánů přímo v terénu. Ne, abychom vynakládali spoustu peněz na masové systémy masového dohledu, které podle mého názoru nejsou efektivní, nesnižují zločinnost měli bychom spíše investovat do společných vyšetřovacích týmů Europolu, do spolupráce policejních a justičních orgánů přímo v terénu, lokálně, e, to je správná cesta. Ale bohužel tuto politiku členské státy ani rada nesledují a bohužel ani komise e, tuto politiku neuplatňuje. Doufám, že se to zlepší a půjde to správným směrem. Děkuji, pane Albrecht. Paní Makovej, prosím. Mulțumesc. Pentru că autoritățile... Děkuji mnohokrát tak aby národní orgány mohly spolupracovat eh, v rámci potírání přezrančního zločinu, musíme nejdříve harmonizovat informační kanály. A zde souhlasím s kolegou. Potřebujeme v členských státech společné standardy. Já jsem byla odpovědná jakožto zpravodajka za Eurodac a proto vím, jak fungují systémy na výměnu informací. Databáze Eurodac, tam se jedná o tisky prstů, do té mají přístup orgány členských zemí, aby eh, se mohli potírat terorismus, či identifikovat oběti, či svědky a pachatele. Vyšetřovatelé mohou takto zjistit, zda se na území EU nachází teroristické sítě pod falešnou identitou a mohou pak zareagovat. A proto jsem eh, pro to, aby eh, se zajistil přístup k takovýmto údajům, protože je to důležité v boji proti přeshraniční trestné činnosti. Ale toto vyžaduje i to, abychom nejdříve měli přístup i do dalších databází. Mám tím na mysli databáze, které vyplývají z rozhodnutí PRIM. Ale toto má k dispozici zatím pouze 11 členských států, proto je důležité skombinovat oba dva systémy a členské státy, které ještě neprovádí PRIM, by měly s tímto co nejdříve začít. Je důležité, abychom měli dost informací, které jsou nezbytné pro boji s eh, přehraniční kriminalitou. Děkuji a nyní kolegyně Romero López, ale ona zde není a proto má slovo kolega van de Kamp. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud v Evropě existuje jeden sektor, jedna oblast, která nemá zájem na nebo má zájem na otevřených hranicích, tak je to eh, přeshraniční trestná činnost. Pokud se podíváte eh, na to, co se děje v Evropě, jako příkladu i v Nizozemsku, díky otevřeným hranicím, tak musíme eh, přiznat, že v určitém ohledu jsme pěkně naivní, protože vliv organizovaného zločinu v Evropě je bohužel stále velmi veliký. Ku příkladu v Nizozemsku eh, jsme zatkli mafiána, mladého mafiána, který v malém bytě, eh, který žil v malém bytě a díky vzájemné in, výměně informací jsme ho mohli zatknout. Paní kolegyně má pravdu v tom, že Primská dohoda má nesmírný význam pro boj proti pr, eh, organizovanému přezraničnímu zločinu, ale já se ptám, proč to tak dlouho trvá, proč tak dlouho eh, se vleče realizace aplikace této dohody. Něco již bylo realizováno a já se ptám, kdy bude realizován zbytek. Eh, pan kolega López Aquilar má pravdu v tom, že musíme posílit demokratickou kontrolu aplikace této dohody. Paní komisařka eh, říká, že se tak stane, až tu dohodu aplikují všichni, ale já se ptám, kdy ten okamžik nastane. Dočkáme se ho? Děkuji Anima a slovo kolega Skuria. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohé z problémů, které máme v Evropské unii, souvisí s nesouladem aplikace zákonu. To je velký problém pro demokracii a byla by zde důležitá adekvátní kontrola na Evropské unii. Potřebujeme přesný obraz o národní legislativě, skutečně přesné informace. Komise by měla eh, analyzovat také provádění stávajících nástrojů a eh, měla by toto automatizovat, tak aby se prováděla automatická výměna informací. K tomu řadí celá rada iniciativ pro policejní síly, výměna informací, kooperace, v podstatě tedy obsah toho, co je rozhodnutí první. To je důležité pro policejní vyšetřování. Potřebujeme provádění rozhodnutí prim ve všech členských státech. Potřebujeme tedy v Unii lepší integraci, abychom mohli lépe zareagovat na společenské problémy. Děkuji panu Skuriovi. A nyní se dostávám k, ke čtí a kolega Lugan. Pane prezidente, eh, doamna komisář, stimați colegi, Eh, Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové. Nyní neustále hovoříme o ochraně údajů a o transparentnosti. A kromě toho často hovoříme o tom, že potřebujeme informace, potřebné informace, chceme zaručit volný pohyb osob. Nicméně se nám nedaří vytvořit společné standardy. Nedaří se nám dát do vzájemného vztahu instituce, které již existují. Měl jsem tu čest, že jsem tady v Evropském parlamentu eh, přivítal experty ze 17 států. Byli to experti na eh, osobní údaje, šlo o transparentnost, o online údaje, o bezpečnost občanů a musím říci, že ve všech těchto případech eh, je situace ještě katastrofální v Evropské unii. Jde o situaci v Evropské unii, o vzájemné vztahy mezi členskými státy. Myslím si, že potřebujeme lepší eh, kooperaci, ať už hovoříme o SIS 2, Eurodaku, Eurojustu a tak dále. Paní předsedkyně přerušuje. V každém případě potřebujeme konkrétní programy. Děkuji. A nyní pan kolega, kolega Liberacký. Przewodnicząca já osobiście jestem zdania bardzo dobrze że o to pytamy bardzo dobrze że o to. děkuji mnohokrát já se osobně domnívám že je pozitivní eh, že jsme eh, tuto otázku k ústnímu zodpovězení předložili. Musíme totiž prokázat, že zákon, který byl přijat, je také dodržován. A eh, samozřejmě beztrestnost nemůže existovat jakákoliv zločinnost musí být odhalitelná. A to je velmi důležité pro boj proti trestné činnosti. Jakýkoliv nástroj, který máme k dispozici, zde má klíčový význam. Musíme se zasazovat o využívání nástrojů, které máme co nejlépe. Děkuji, komisařka Mostremová. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také eh, poslancům, kteří předložili tuto otázku. Souhlasím s tím, že organizovaný zločin nezná hranic. A jediná cesta, jak je potírat, je zajistit spolupráci ehm, orgánů a organizací vymáhajících právo. A pokud dostatečně nevyužíváme ty nástroje, které nemáme k dispozici, nemá smysl v této chvíli hledat nové modely výměny informací. Spíše se musíme zaměřit na využívání modelu stávající. Pouze polovina členských států implementovala primské rozhodnutí. Eh, a nemá smysl měnit pravý základ. Proč došlo k tomu spoždění? Musíme to zjistit. Částečně z praktických důvodů. Některé státy nevědí, jak na to. Právě proto financujeme školení abychom pomohli zmíněným členským státům a také zajišťujeme vzájemný coaching mezi členskými státy, sdílení zkušeností, výměnu informací a zkušeností. A to eh, vede k určitému prodlení Ehm, také to nebylo dostatečnou prioritou, ale jak jsem již řekla ve svém úvodním projevu na zasedání Rady pro vnitro a spravedlnost, vždycky apelujeme na členské státy, aby eh, v této oblasti dělali více. A jakmile bude plně Lisabon uplatňován, tak můžeme také zahájit uplatňování kroku pro porušení, pro nedodržení smlouvy. Ale také souhlasím s vámi v tom, že společné standardy jsou nezbytné. Musíme se zaměřovat na ochranu údajů. A jakmile se implementace dostane dál, tak se na to budeme více zaměřovat. A také budeme hledovat cesty dalšího rozvoje v této oblasti. A to můžeme dělat také v postokholmském kontextu a těším se na spolupráci s výborem Libe. Děkuji vám, paní komisařko. Končíme rozpravu k tomuto tématu a hlasování návrhu usnesení proběhne zítra ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je otázka.